Vážení kolegové, dámy a pánové, prohlašuji plenární zasedání Evropského parlamentu přerušené 13. března za znovu zahájené. Ačkoliv toto je plenární zasedání, které bylo přerušeno téměř dva roky zde v Bruselu vzhledem k opravným pracem na zastřešení plenárního sálu. Vně plenárního sálu vidíte prezentace, které demonstrují rozsah škod a to, jakým způsobem byl plenární sál opraven a s jakou rychlostí. Za což bych rád poděkoval administrativně Evropského parlamentu a konkrétně generálnímu ředitelství INLO za skvěle odvedenou práci. Eh, zápis schůze z 13. března eh, je k dispozici, pakliže nebudou komentáře, budeme považovat tento zápis za